So, dear colleagues. Dobrý den, vážení kolegové. Budeme začínat. Zahájíme dnešní zasedání. Já přejdu do svého rodného jazyka. Jakmile budete všichni připraveni a budete mít sluchátka, tak Vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně vítejte po letní pauze na prvním zasedání výboru pro zemědělství. Doufám, že máte za sebou hezké prázdniny a jste všichni živí a zdraví opět zpátky zde, respektive u sebe doma a jste s námi spojeni prostřednictvím videokonference. Zdá se, že podle čísel velká většina kolegů je s námi spojena ze svých domovů. Já bych tedy navrhl, abychom se pustili do nabitého programu jednání. Musíme do 10 hodin zvládnout první část, takže jdeme rovnou na pořad jednání. Pokud nejsou žádná přání o změnu pořadu jednání, tak považuji pořad jednání za schválený. Potom bod číslo dvě, e, i dnešní setkání je samozřejmě vysíláno na internetu a máme tlumočení e, do francouzštiny, němčiny, italštiny, nizozemštiny, angličtiny, španělštiny, češtiny, polštiny a rumunštiny. Já bych vás na úvod e, zasedání chtěl poprosit o to, aby pokud nebudete hovořit, abyste si ponechali nasazené roušky. Tak to platí v celé budově a tudíž i v této místnosti. Taková jsou pravidla. A nyní jdeme na bod číslo 3, což je schválení zápisu z poslední schůze 6. a 7. července. Pokud nejsou žádné změny ohlášené, pak bude zápis přijat. A teď jdeme rovnou na bod 4, což je hlasování. Opět budeme hlasovat prostřednictvím iVote, případně starým systémem, neboli nehlasujeme prezenčně, ale tím způsobem, který jsme používali před letní pauzou v posledních týdnech a měsících. Takže stejně jako tehdy, to bude teď a v dohledné době to tak ještě bude. Máme tři body, o kterých budeme hlasovat. Jednak je to strategie lesnictví, potom je to klimatická legislativa a strategie pro Afriku. Ještě než přistoupíme k hlasovací proceduře, tak kolega Kristensen prosí o slovo. Eh, pan kolega Sarvama by ještě chtěl něco říct se, ještě před hlasováním? Dobře, tak v tomto pořadí nejprve eh, dám, dám slovo nejprve Petrimu. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych pouze chtěl říct, že se domnívám, že zpráva z vlastní iniciativy o strategii lesnictví byla poměrně výjimečná na to, že to byla zpráva z vlastní iniciativy, protože o ně panoval tak velký zájem. Což se ukázalo na těch 482 pozměňovacích návrzích, které byly k této zprávě podány. Já bych jenom chtěl velice poděkovat stínovým zpravodajům a sekretariátu Marii a ostatním za jejich práci. Vyjednávání probíhala velice plodně a jsem velmi spokojený s tím, jak pracovali stínoví zpravodajové z ostatních frakcí, přestože ne vždy jsme spolu souhlasili, tak jsem rád za těch 28 kompromisů, eh, které jsme společně vypracovali. A ještě jednou tedy moc krát děkuji všem, kdo se účastnili. Děkuji vám moc krát. A nyní ke klimatické legislativě pan kolega Kristensen, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za slovo. Jsem rád, že jsem opět zpátky po letní pauze. A nejprve bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za velice dobrou spolupráci na eh, stanovisku výboru Agri ke klimatické legislativě. Děkuji vám za ochotu ke kompromisům a děkuji také zaměstnancům kteří odvedli na tomto textu vynikající práci. O tomto důležitém stanovisku jsme vyjednávali v těžkých dobách, kdy kvůli koronakrizi bylo těžké se fyzicky setkávat. Já jsem tedy velice šťastný a hrdý na tento konečný výsledek. Je to nesmírně ambiciozní stanovisko a vyvážené, a je to významný vzkaz našim kolegům ve výboru Envy. V tomto stanovisku píšeme, že zemědělství bude významnou součástí zelené transformace. Zemědělství bude přispívat ke snižování emisí CO2, k negativním uhlíkovým emisím a k podpoře biodiverzity. A nejen to, ještě mnohem více. Soustředíme se také na důležitost eh, zabezpečení dodávek potravin. A zapojení třetích stran do eh, klimaticky efektivní produkce. Doufám, že získáme velkou většinu pro toto stanovisko, abychom mohli vyslat silný signál do Envy. Děkuji všem eh, za jejich práci a za spolupráci všem stínovým zpravodajům. Děkuji. Vidíte, že je to občas trochu těžké neustále si sundávat a nasazovat roušky. Každopádně děkuji oběma zpravodajům. A ptám se ještě kolegu Bomparda, který je zpravodajem pro strategii pro Afriku, jestli si také chce vzít slovo. Vidím, že ne. Nehlásí se, takže předpokládám, že si vzít slovo nechce. Tak a teď jdeme na vysvětlení toho, jak bude probíhat hlasování. Já vysvětlím ten iVote, ale poukazuji na to, že můžete hlasovat i starým systémem. Ten tedy nebudu vysvětlovat extra. A přejdu teď do angličtiny. Jak už jsem říkal, budeme hlasovat dnešního dne. Je to Evropská strategie lesnictví, potom rámec pro účely klimatické neutrality a pozměňovací nařízení k evropským klimatickým předpisům. Pak je tam nová africká strategie pro strategii a rozvoj. V tuto chvíli budeme hlasovat v rámci dvou bloků. Za prvé, první blok hlasování začíná v tuto chvíli, bude končit v 11.30. V průběhu tohoto bloku byste měli předložit v eh, prostřednictvím z eh, aplikace iVote na iPadu nebo na iPhoneu eh, svůj hlasovací lístek. Měli byste tam zadat své jméno vlevo nahoře, vybrat své jméno ze seznamu a použít tlačítko hned vedle pozměňovacích návrhů. Můžete hlasovací lístek předložit rovnou přímo tím, že stisknete tlačítko vpravo nahoře, kde je uvedeno Submit my ballot, odevzdat hlasovací lístek. Potom se vytvoří PDF, dokument, který bude následně podepsán a odeslán z vaší e-mailové adresy. Hlasovací lístek by měl být předkládán na hlasovací seznam až po zahájení hlasování a to do 11.30. 11.30 se hlasování uzavírá. Veškeré hlasovací lístky mimo tento časový interval nebudou přijaty. Potom také obdržíte e-mail z aplikace iVote jako potvrzení toho, že je zahájeno hlasování. Pokud nemáte nastavenou funkci push, tak stejně dost, můžete hlasovat. V 11.30 se budou začínat schromažďovat všechny hlasovací lístky. Druhý hlasovací blok bude od 17 hodin do 19.15 a v tuto chvíli přejde, pře, přistoupíme k ověření kvóra. Zjistíme, jestli jsme usnášení schopní a já v tuto chvíli poprosím všechny poslance, aby stiskli příslušné tlačítko v rámci eh, vzdálené účasti aby se jakoby přihlásili, čímž bude možné spočítat počet zúčastněných a tedy stanovit usnášení schopnost. Vidím, že je zde řada kolegů. Víceméně jich je asi 30. tuto chvíli jsme ověřili tedy, že jsme usnášení schopní a můžeme tedy přistoupit k hlasování samotnému. Prosím, eh, mějte na paměti, že jsou zde náhradníci Kristýna Schneider místo Meret McGuinness a N. Tepane Grenenberg nahrazuje Benoit Vitu. Tilly Metz nahrazuje Francesca Guerrera, Thomas Weitz nahrazuje Sáru Wiener a Manuel Chompa na místo Marie Eugenie Palop. Tedy v tuto chvíli zahajujeme hlasování. Prosím, pamatujte na to, že hlasování končí v 11.30. Musíte předložit hlasovací lístek prostřednictvím aplikace iVote anebo prostřednictvím starého systému a následně postoupit eh, k e-mailu. Eh, a nyní jdeme na bod pořadu jednání číslo 7, což je výměna názorů s komisí ohledně inspekcí v terénu na Ukrajině. Na minulých schůzích jsme už eh, položili několik otázek a vyslovili několik obav a proto jsme se rozhodli eh, ještě předtím, než vyslovíme souhlas, že pozveme komisi na výměnu názorů. Určili jsme také zpravodajku a já teď rovnou na začátku eh, dám slovo paní kolegyni Vrecionové a to na dvě minuty, aby si vzala slovo. Je paní kolegyně Vrecionová tu? Ano, je tady, prosím. Máte slovo, Veroniko. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Zdravím všechny kolegy, jsem moc ráda, že vás po naší letní pauze opět vidím, alespoň takto prostřednictvím internetu. Eh, návrh tohoto nařízení eh, Rady a Evropského parlamentu, který se týká inspekcí prováděných v terénu na Ukrajině, považuji za zcela technickou normu. Eh, jde o to, že to vzájemné uznávání inspekcí bylo vždy založeno na plnění administrativních, právních a technických kritérií. Zároveň je toto nařízení jednou z možností, jak pomoci zjednodušit obchod osivé mezi Evropskou unii a Ukrajinou a, naplno, a pomoci tak naplňovat asociační dohody. E, na druhou stranu vnímám také některé obavy a to, e, že zda prováděné inspekce jsou na Ukrajině opravdu srovnatelné a srovnatelné s kontrolami na území Evropské unie jestli se něco nezměnilo od roku 15, kdy byl audit proveden, nebo také zda producenti osiva na Ukrajině nemohou ohrozit evropské producenty osiva. Jsem proto moc ráda, že máme tu možnost o této problematice diskutovat se zástupkyní Evropské komise paní Doroté André. Dobrý den a velice ráda bych eh, jí požádala, zda by tyto nejasnosti mohla vyjasnit a na základě svých zkušeností nám okomentovat fungování systému uznávání těchto inspekcí. E, zajímalo by mě, za ona považuje tento systém za pozitivní nebo vidí nějaké možnosti nápravy. Já děkuji za vaši pozornost a také dopředu děkuji za odpovědi. Vielen Dank. Ähm, kolegin. Děkuji vám moc krát, paní Vrecionová. A nyní dávám slovo komisi, která je tu zastoupena v prostřednictvím paní Doroté André. Máte nyní slovo na pět minut, prosím. Ta. Ja, zugeschaltet. Bitte. Ano, je připojená, takže prosím, paní André. Oui. Uh, merci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také vám, vážení eh, členové Evropského parlamentu a vám, paní zpravodajko. Já bych chtěla v první řadě připomenout, že jsme zde dnes hovořili o rozhodnutí o ekvivalenci, které by mělo být eh, učiněno po rozhodnutí Rady z roku 2003 o ekvivalenci pro třetí země, pokud jde o inspekci a produkci OSIF. A to tak, aby dovozy do Evropské unie byly eh, v souladu s eh, těmi eh, příslušnými předpisy. Pan předseda přerušuje, říká, že není žádné tlumočení do Němčiny. Zdá se, že nyní by mělo být vše v pořádku. Pan předseda se táže, zda je k dispozici tlumočení do angličtiny. Dobře, takže asi lze pokračovat. Eh, děkuji. Takže v roce 2011 eh, Ukrajina předložila komisi žádost o uznání ekvivalence. My jsme zanalizovali ukrajinskou legislativu a Ukrajina přijala určité eh, změny, tak aby tu svou legislativu sladila s komunitární legislativou o osivech. V roce 2015 proběhla kontrola, audit našich auditních kolegů, kteří konstatovali, že ukrajinské orgány jsou schopny kontrolovat eh, multiplikaci osiv na Ukrajině nebo množení osiv, podobně jako by tomu bylo v Evropské unii. Takže na základě toho, to uznání ekvivalence pro Ukrajinu může být uděleno. To tedy byl ten závěr. Během eh, konzultací v kopě Kožeka to bylo také podpořeno a myslím si, eh, že i se nějak vyjádřili k tomuto zasedání. Také jsme se ptali Evropské asociace pro osiva a konzultovali jsme celé řady dalších podniků, které se zabývají produkcí osiv a rovněž jsme získali podporu členských států a také podporu v radě. V zásadě tedy podpora tohoto návrhu je poměrně široká všechny členské státy v radě byly pro a na portálu komise jsme rovněž obdrželi širokou podporu tohoto návrhu. Domníváme se, že tento návrh plně vyhovuje legislativě, je v souladu s legislativou a už jsme jak si to rozhodnutí měli vydat před určitou dobou. Také chci říci, že máme dohodu mezi Ukrajinou a Evropskou unii a Ukrajina se zcela zavázala přijmout svou legislativu tak, aby byla v souladu s legislativou komunitární. To znamená, že oni nejen, že přijmou eh, legislativu u OSIF, tak, aby byla v souladu, ale také v dalších fitosanitárních oblastech, například pokud jde o pesticidy a další věci a na konci se tedy úplně sladí s námi a ty produkční podmínky by měly být poměrně obdobné, protože produkty, které bude Ukrajina moci využívat do budoucnosti, budou stejné, které používáme my zde v Evropské unii. Otázka paní eh, zpravodajky, na to bych ještě ráda odpověděla. Ta si domníváme, že ta rozhodnutí o ekvivalenci eh, jsou příznivá pro Evropskou unii. Já si myslím, že ano, protože podle našich zkušeností, podle té směrnice z roku 2003, kdy jsme dali ekvivalenci celé eh, řadě třetích zemích a když se podíváme na rozvoj toho eh, osivového evropského sektoru, tak eh, je vidět, že více produkujeme, více také exportujeme, a to navzdory těmto ekvivalencím, nebo přestože je zde máme. Ty byly eh, vydány v roce 2003, ale eh, sektor eh, obilovin skutečně jaksi v tom nemáme problémy, jsme více než soběstační, vyvážíme a nebyla tato naše produkční schopnost nějak eh, zasažena těmi ekvivalenčními rozhodnutími. Takže doufám, že Evropský parlament bude moci náš návrh podpořit, podporuje ho i Rada, jak jsem říkala. Tento návrh je zcela v souladu s komunitární legislativou o osivech a rovněž to ověřovali naši auditoři. A dohoda o volném obchodu s Ukrajinou eh, přispěje ještě eh, k dalšímu eh, rozvoji toho, že Ukrajina bude dále slaďovat legislativu s legislativou naší, pokud jde o nejen osiva, ale i o veškeré další vstupy a složky. Děkuji. Probiere ich es Ja. Tak já to zkusím ještě jednou. Dobře, teď je to lepší. Děkuji vám moc krát, paní André. A nyní se dostáváme k kolu koordinátorů, respektive jejich zástupců. A za EPP dostane slovo paní kolegyně Šojdrová. Na dvě minuty, prosím. Děkuji eh, za udělení slova, děkuji také eh, za eh, objasnění té aktuální situace zástupkyni DG Sante. Já osobně se přikláním ke schválení tohoto návrhu, který předložila Evropská komise, to znamená na uznávání ekvivalence kontroly osiv na Ukrajině. Ráda bych zdůraznila, že e, Ukrajina je také členem OECD sítským již od roku 2008 a od té doby také udělala značný pokrok. Ostatně e, to také Evropská komise potvrzuje, potvrdil to audit z roku 2015, který byl zaměřený na hodnocení certifikace semen obilovin a jejich rovnocennosti se standardy Evropské unie. Ten e, audit byl zaměřen zaměřen nejen na ten proces ale také na instituce. Ehm, to tedy dodávám k tomu co zde bylo řečeno. Ehm, jsem ráda že eh, komise potvrzuje že není třeba mít eh, obavy o, tedy o tu kontrolu o ten samotný proces eh, protože jsou prováděny odpovídajícím způsobem. já bych chtěla ocenit také to že komise provedla veřejnou konzultaci z té vyplývá že většina subjektů organizací jako, stejně jako organizace eurosur podporuje toto rozhodnutí a tento návrh. na závěr mi ještě dovolte se zeptat jak je daleko eh, tedy náš požadavek nebo naplnění požadavku vypracování studie na posouzení dopadu. bylo by dobré abychom eh, eh, toto posouzení dopadu měli co nejdříve a mohli co nejdříve odhlasovat návrh evropské komise. jsem přesvědčena že jde o rozhodnutí které podpoří dovoz kvalitních bezpečných semen z kterého bude profitovat podporovat jak Evropská unie, tak také eh, Ukrajina. Děkuji. Děkuji. A nyní je na řadě pan kolega Oleka z SD, pokud je připojený tedy. Vážený pane eh, předsedo, Vážená paní zástupkyně komise, děkuji, že jste mezi nás přišla. Spojení je velice špatné a proto nebude tlumočeno. Schlecht, there's a, a very bad connection. Yeah. yeah. I think we, yeah, we give you the floor later. Dann würden wir es später nochmal probieren. Zkusíme to ještě jednou později a nyní má tedy slovo paní kolegyně Miller. Pane předsedo, děkuji vám moc krát. My jsme už poměrně daleko v této proceduře. V podstatě už jsme na jejím konci, dalo by se říct. Moje předsedkyně požadovala posouzení dopadu. Já si myslím, že to by trvalo příliš dlouho a rada je jednotná. Obecně parlament patrně bude mít problém říci ne, každopádně, protože ten postup už pokročil příliš daleko. Přesto bych chtěla, přestože je to zatím v pořádku, eh, pokud jsou naplněna všechna kritéria eh, a eh, jsou dodrženy právní předpisy, tak přesto bych chtěla ještě vznést jednu námitku. A sice, že mnozí malí výrobci osiv, malí zemědělci, kteří přispívají obrovskou měrou k biodiverzitě a k kteří mají eh, ekonomické eh, příjmy, eh, tak ti jsou tak trošku vytlačeni na okraj. Je trošku těžké v budoucnu jakožto jednotlivý malý a střední podnik vyrábět osiva za cenu, která by byla konkurenceschopná. Já si myslím, že v budoucnu to bude naprosto okrajová produkce, a ti, kteří se budou věnovat této eh, okrajové produkci, eh, budou možná mít eh, dobrou cenu na trhu. Každopádně ten trend ale jde tím směrem, že se vyrábí čím dál levnější osivo a tím pádem se ten trh trošku znečišťuje. Každopádně ten postup je tak daleko pokročilý, že to projde, ale chtěla jsem zkrátka vznést tuto svou osobní námitku. Okay, wir müssen kurz abbrechen. Wir sind der... Tak, dáme krátkou přestávku, protože francouzská tlumočnická kabina má nějaké problémy. <laughs> They have to change the room, so I think we are able to. Musí si přesednout do jiné kabiny a budeme pokračovat co nejdříve.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 So we, we have to check, yeah, because there's no, something in the room. Uh, it smells a little bit. Yeah, yeah. Die Feuerwehr, die, yeah. Yeah. ja. Die Feuerwehr ist schon da. Tak hasiči už jsou tady. Also ganz, ja. ganz ruhig bleiben. Ja. Tak zachovejme prosím klid. Možná budeme muset odejít ze sálu, ale prosím, zatím zůstaňte tady.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 Mr. Olekas, can you push the speak button so we can test your connection? If you're connected by uh, iPhone, we are not able to uh, to interpret your. Okay, uh... liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können fort. Tak vážení kolegové, pokračujeme. Eh, pokračujeme eh, v zasedání, protože nehrozí žádné nebezpečí. Francouzská kabina eh, už opět funguje. Pokračujeme tedy s kolegou Davidem, prosím. Je pan kolega David tu? Ano, je připojen. Tak prosím, máte slovo. Já nevím, jestli je zajištěno překlad z českého jazyka. Eh, nevím. Eh... Já jsem teď nebyl připojen, takže eh, jsem ztratil, eh, ztratil kontakt, takže eh, ne, nebudu pokračovat. Uh, I, I, uh, <laughs> I cannot continue with my... Yep, we take... Yeah. We come back to you. Dann Kollege Häusling. Teď pan kolega Hojzling. Tak my nejsme v principu proti asociační dohodě, to říkáme zcela jasně. Je dobře, že proběhla konzultace. Kdyby se to dělalo předem, tak si myslím, že by nám to ušetřilo některé diskuze a konzultace s dalšími stakeholdery. E, upřímně řečeno, ale musím říct, že ne všechno je stoprocentně srovnatelné se standardy v Evropské unie, e, už jenom pokud jde o strukturu, e, jak se ukázalo. Takže je dobře, že se na to ještě podrobněji díváme. A otázka zní, jestli celý ten sektor je tedy spokojený. Eh, byla to zmíněna Kopa Kočeka a další. Otázka je, jestli jsou tedy všichni spokojení s výsledkem těch konzultací, eh, které jsou dlouhodobě důležité. Já bych měl jednu otázku ohledně eh, ekologického osiva. Tady máme určitá pravidla, a u ekologických, u bioosiv jsou předepsány určité databanky. A e, jestliže e, bude v Evropské unii na trhu osivo z Ukrajiny, e, bude, mít také, tu, bude také na Ukrajině takováto povinná databanka, nebo se právě buduje, nebo jak to je? Protože je potřeba, aby biosektor věděl, jak to je v oblasti bioosiv. Děkuji. Děkuji, pan kolega Kužmiuk. Děkuji moc krát. Já bych chtěl nejprve poděkovat paní Vrecionové za dobré stanovisko k celému eh, tomuto problému. Samozřejmě máme asociační dohodu s Ukrajinou a eh, podle této dohody máme povinnost otevřít evropský trh eh, různým produktům z Ukrajiny. A tohle je další krok tímto směrem. Musíme si uvědomit eh, ten velký potenciál eh, ukrajinského zemědělství. Ukrajina má kvalitní půdu a obrovské zemědělské plochy. Takže je třeba říci, že ukrajinské zemědělství je velmi konkurenceschopné oproti evropskému. A tento jeho potenciál je třeba si uvědomovat. Takže jediná starost, kterou mám, a zatím jsem na to nedostal odpověď od komise, je, jaké riziko to představuje pro sousední země, jako je Polsko, Maďarsko a Slovensko, což jsou sousedi Ukrajiny. Proskoumala nějak komise dopad této deregulace na sousední země? Respektive dopad tohoto návrhu na řízení na ceny v sousedních zemích. Děkuji vám. Děkuji. A teď kolega Flanagan. Are you there, Luke? Jste tam, Luku? Ah, ah, OK, no connection, OK. Then uh, we try... Dobře, takže nemáme spojení, takže zkusíme znovu pana Olekase. OK, then again. Dobře, takže nic. Pan kolega Ivan David Yeah. Please. Já se, já, já se omlouvám, mně se to spojení stále přerušovalo, takže jsem ztratil kontinuitu. Ehm, to, co tady řekl kolega Kužmiuk o potenciálu eh, ukrajinského zemědělství, je sice pravda, ale musíme si uvědomit, že eh, na eh, polích Ukrajiny hospodaří zahraniční firmy a myslím si, že ten zájem o dovoz osiv do Evropy je především zájem těchto zahraničních firm eh, a eh, na druhé straně to eh, poškozuje zaměstnanost a obchodní zájmy firm v jednotlivých členských zemích. K tomu je nutně, nutno přihlížet a k tomu je potřeba dodat, že Eh, jaksi spolehlivost eh, kontrol na Ukrajině, eh, tedy v zemi, pardon, tedy v zemi, kde je mimořádně velká, mimořádně velká korupce, tak nemůžeme je pokládat za spolehlivé, protože tam jsou lidé placeni často po půl roce, po roce a tudíž jsou závislí na Eh, různých vedlejších zdrojích a tak dále. Eh, čili eh, dovoz osiv z Ukrajiny nelze pokládat za bezpečný z hlediska, z hlediska tedy kvality a nelze ho pokládat jako za aktivitu, která by byla ekonomicky prospěšná pro země Evropské unie. Samozřejmě pro zemědělce, kteří si zakoupí levnější osivo, eh, to výhodu má, ale je potřeba eh, hledět i na další zájmy. Děkuji. Děkuji moc krát a nyní má slovo pan kolega Buda. Jeweils jetzt für eine Minute.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 Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, já e, chápu, v jaké procesní etapě se nyní nacházíme, ale musím říct si na úvod několik věcí. Rád bych požádal v první řadě e, komise, respektive zeptal se, zda byla e, eh, vyhodnocena kapacita osy, produkce osy v Evropské unii. A zda jsme tedy po tomto vyhodnocení to uzavřeli, takže nemáme dostatečnou kapacitu a proto musíme uzavřít tuto dohodu s Ukrajinou. Jsem také velice Eh, znepokojen, pokud jde o eh, evropské producenty, kterým bychom měli poskytnout určité záruky, že nebudou obětí nekalé konkurence z, ze strany producentů ukrajinských. A je zde také otázka vyhodnocení toho, zda se současným podmínkám jak si eh, toho, je zde problém toho, že tato osiva eh, se nevždy přizpůsobí veškerým klimatickým podmínkám, které panují v Evropské unii. Eh, děkuji. Pan de Serl, děkuji mnohokrát. Já eh, se Eh, domnívám, že komise se nám zde snaží eh, říci, že ta dohoda je pozitivní pro Evropskou unii a evropské producenty, ale Domnívám se, že ty dodatečné finance, které přijdou, bychom měli eh, jaksi spíše použít na podporu zemědělců, které to zasáhne. Kupa Kožeka ten návrh tedy spíše podpořila, ale existují někteří producenti osiv v Evropě, kteří mají určité pochybnosti o tom, že ta dohoda o ukrajinské ekvivalenci je dobrá, obávají se, že by mohla narušit evropský trh s osivy obilovin. A já sám mám také některé pochybnosti oblasti, o podmínkách ukrajinské produkce. Víme, že Ukrajinci používají fitosanitární produkty, které jsou u nás již dlouho zakázány a domnívám se, že zde je ještě třeba tu analýzu prohloubit a nemůžeme evropské producenty obilovin eh, dávat do soutěže s ukrajinskými produkty nebo producenty, kteří by nerespektovali stejná pravidla. Takže já zde ještě určité pochybnosti mám, nejsem určitě eh, sám, máme zde také Evropský hospodářský a sociální výbor, který s tomu má také určité výhrady, takže apeluji na obezřetnost. Kolegin Sandor. Děkuji, paní kolegyně Sander. Oui, merci, monsieur le président. Ano, děkuji. E, v listopadu 2019 Rada vyzvala komisi, aby předložila studii o prostředcích, které má Unie pro aktualizaci stávající legislativy, která upravuje produkci a uvádění na trh e, e, fitos, rostlinných reprodukčních materiálů. A poté bude komise vyzvána k jak si poté, co předloží tuto zprávu, bude mít aktualizovat stávající legislativu. A my zde tedy nyní diskutujeme o ekvivalenci, pokud jde o ukrajinská osiva, ale přitom ta současná studie, kterou eh, komise eh, ještě eh, dokončuje, může vést ke změnám v legislativě. Takže se chci zeptat komise, zda by nebylo vhodné počkat, než ta studie bude dokončena a zda z těch eh, prvních výsledků té studie již lze vidět eh, příslušné závěry. Děkuji. Tak já bych chtěl ještě jednu věc říct, protože jsem na to zapomněl. Kolega Andrie eh, má problémy s hlasováním a proto pan kolega Tarabela ho zastoupí při hlasování. Takže tohle ještě chci přidat do zápisu a teď pan kolega Lebreton. Merci, Děkuji, pane předsedo. Je třeba, abychom eh, se chránili před nekalou hospodářskou soutěží eh, producentů osiv ze zemí mimo Evropskou unii. Návrh eh, rozhodnutí, o kterém dnes diskutujeme, dělá ale přesný opak protože zde se tedy navrhuje ekvivalence inspekcí a tím se usnadňuje ta nekalá hospodářská soutěž, protože se vlastně odstraňuje jedna překážka dovozu ukrajinských osiv. Povede to k delokalizaci. Proč? Protože Ukrajina je eh, velice, eh, má velice plodné území, ale jsou tam velice nízké sociální náklady, eh, takže je to velice Eh, jaksi eh, přitažlivé, byla již v poš, ukrajinských pošnikách eh, otevřena továrna jedné západní firmy. Takže je zde ta delokalizace, ta probíhá, zatímco my zde hovoříme o té ekvivalenci. Zdá se, že snad jsou i komise s těmito velkými podniky dohodnuta. A velice to právě zasáhne Francii, která je jedním z hlavních producentů osiv Evropské unie. Bude to také v rozporu s naší potravinovou eh, nezávislostí, o kterou se snažíme. Já bych eh, chtěl tedy odsoudit tu dvojí řeč komise, která na jedné straně hovoří o nezbytnosti naší potravinové nezávislosti, ale na druhé straně dělá všechno proti ní. Děkuji. Dank, dann probieren wir jetzt nochmal. Děkuji, tak ještě jednou a naposledy zkusíme pana kolegu Olekase. Snad už máme spojení, prosím. No connection. Nemáme spojení. Yeah, yeah. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zur... Uh... Dobře, takže teď eh, dáme prostor pro odpovědi. A já dám slovo paní André z komise, prosím. Ano, slyšíte mě? Určitě slyšíme vás, říká pan předseda. Děkuji a děkuji také za vaše otázky. Pokusím se je zodpovědět. Jak jsme již vysvětlili, u tohoto typu návrhu není hodnocení dopadu, protože to je pouze implementace stávající legislativy. Je to jaksi administrativní a technická změna a proto se zde nepředpokládá jaksi hodnocení eh, dopadu. My jsme skutečně konzultovali veřejnost a myslím si, že jsme také eh, zaslali zhrnutí těch konzultací do parlamentu a do rady. A v tomto shrnutí můžete vidět, že jsou tam sice dvě výjimky, ale jinak veškeré ty konzultace vyzněly pozitivně. Otázka toho, zda komise provedla hodnocení toho, jak by eh, tato dohoda ovlivnila ceny evropských osiv, poté co by Ukrajině byla dána ta ekvivalence. My jsme tuto analýzu nemohli provést. Já jsem slyšela, že dojde k delokalizacím a podobným věcem. My se domníváme, že evropské společnosti, které investovaly na Ukrajině, se budou samozřejmě částečně tam převést produkci, ale že se nevzdají své produkce evropské. My jsme zcela soběstační, pokud jde o osiva, především osiva kukuřice a tato osiva také vyvážíme a není zde tedy žádný uh, Eh, problém, podobně jako u těch krizových oblastí, o kterých se hovořilo, jako jsou roušky nebo další vybavení, tak tady Evropská unie nemá problém se soběstačností. A my si myslíme, že to, ty objemy, které budou produkovány v Ukrajině, nenaruší nějak eh, rovnováhu té evropské produkce a ty exportní toky. My budeme i nadále schopni produkovat a vyvážet. Také jsem eh, slyšela otázku, která se eh, týkala eh, určité studie, která, kterou by měla komise provést. A při, potom by tady měla následovat případná změna legislativy. Ano, tato studie měla být k dispozici již v tomto roce. Máme trošku spoždění kvůli covidu. A Nemáme tedy zatím žádné předběžné výsledky, protože ten subdodavatel eh, vlastně teprve začal pracovat a bude tam tedy řada otázek, které budou položeny členským státům, stakeholderům, asociacím, možná i členům parlamentu a budete tedy moci se vlastně zúčastnit této studie a ten náš subdodavatel teprve začal ty otázky klást. A bude zajímavé, jak v budoucnosti v rámci té nové osivové legislativy, my si myslíme, že tam dojde k určité revizi, protože ta legislativa je stará a určitě si zaslouží určité úpravy. A my se domníváme, že ekvivalence tam určitě bude zajímavým prvkem. Veškerá rozhodnutí o ekvivalenci Eh, mohou mít určité eh, dopady, protože se tam vlastně dává možnost produkovat eh, jaksi jinde a že to ovlivní evropskou produkci. To jsem zde slyšela, ale to bychom tedy jaksi nedali ekvivalenci nikomu. A já chci eh, říci, že když my ty ekvivalence jak si udělujeme, tak to zároveň tlačí ty třetí země, aby s námi slaďovali svou legislativu. My máme s Ukrajinou dohodu o volném eh, obchodu a to vlastně Ukrajinu tlačí, aby slaďovala svou legislativu nejenom v oblasti osiv, ale také v oblasti zemědělství, například pesticidy, jak jsem o tom hovořila a podobně. Myslím si, že výhodou takovýchto dohod je právě to, že tlačí třetí zemi, aby produkovala stejně jako my, ve stejné kvalitě. Eh, jsou zde určité eh, variety, eh, odrůdy, které tedy nejsou v našem zájmu. Ne veškeré ty odrůdy, především tedy kukuřice, musí podlehnout, podléhat Eh, schválení, takže určitě nehrozí, že by se k nám dostaly nějaké odrůdy kukuřice, které by nebyly v souladu s naší legislativou, protože ty se prostě neobjeví v tom příslušném eh, katalogu. Ty si může Ukrajina pěstovat pro svou eh, potřebu, ale jsou zde určité variety, které jaksi jsou zaregistrované pro potřeby našeho podnebí a našich půd. Eh, ještě jednou tedy připomínám, že jde o aplikaci směrnice z roku 2003 o rovnocenosti, ekvivalenci. Podle inspektorů a auditorů Ukrajina má odpovídající podmínky, aby mohla tuto legislativu implementovat. Ukrajina, jak zde bylo připomenuto, eh, jedním z vás je součástí OECD jsou tedy eh, členy této organizace, musí eh, si dodržovat určitá mezinárodní pravidla pro produkci obilovin. Ty kontroly při eh, dovozu se budou řídit směrnicí o kontrolách a chci také připomenout, že máme naše inspektory, kteří mohou samozřejmě jít provádět do daných zemí audity, pokud se to ukáže jako nezbytné a ve světle získaných zkušeností bude vždy eventuálně možné se daným rozhodnutím znovu zabývat. Myslím si, že ale v tomto okamžiku, v tomto stádiu jsme skutečně schopni toto povolení vyvážet eh, do Evropské unie Ukrajině, udělit. A pak samozřejmě můžeme nastavit nějaké kontrolní procesy a pokud by to bylo nezbytné, pokud kontroly ukáží, že tam dojde k nějakému problému, tak eh, komise, inspektoři a členské státy budou samozřejmě vše moci kontrolovat a upozornit komise a samozřejmě žádat o případné změny. Já se domnívám, že v tomto okamžiku je všechno nastaveno tak, abychom mohli to povolení udělit, ale určitě je třeba bdělosti, pozornosti kontrolovat, zda je vše řádně implementováno a to budou muset samozřejmě dělat členské státy, stejně tak, jak to dělají u všech dalších dovážených osiv. A my jako komise se případně budeme zabývat možnými problémy v oblasti evropské legislativy. Děkuji vám, doufám, že jsem zodpověděla většinu vašich dotazů. Pokud jsem na něco zapomněla, tak je mi to líto, omlouvám se. Vielen Dank. Ähm. Děkuji vám. Pan kolega Hojzling má doplňující otázku. Děkuji komisi. abych měl ještě otázku, nebo respektive ptal jsem se na ten biosektor a na to, eh, jestli budou srovnatelné předpisy s Evropskou unii, protože my máme mnohem přísnější předpisy, to bychom měli proskoumat ještě separátně eh, a u, u, u Ukrajiny je tu otázka, jestli bude mít databanku srovnatelnou s Evropskou unii protože zrovna u OSIF jsou otázky, které je potřeba ještě zodpovědět. Tak ještě velice krátce paní André, prosím. Ano. Děkuji panu Hojslingovi. Já bohužel nemám odpověď na eh, otázku, která se týkala té databáze nebo databanky ukrajinské ve srovnání s naší databankou, takže vás asi budu kontaktovat eh, později, ale bohužel ani já, ani kolega nemáme o této databance žádné informace, ale můžeme to samozřejmě eh, zjistit, to, co se týká ekologického zemědělství a této databanky. Takže vám, eh, omlouvám se, že nemám tu odpověď a případně se s vámi spojíme písemně. Děkuji vám. Tak teď snad ještě kolega Olekas se konečně připojil, tak to zkusíme ještě jednou.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 <laughs> Three or five times, yeah. <laughs> okay, go ahead. Thank you, Chairman. After very, very difficult... Děkuji, to jsou složité podmínky, složité připojení, ale děkuji vám. Děkuji kolegům, děkuji zástupkyni komise. Děkujeme zástupkyni komise za lepší vhled do této problematiky. ale v tuto chvíli komise rozhodla, že osivo produkované na Ukrajině bude přijatelné, byť v roce 2011 to vypadalo jinak. V tuto chvíli jde o většinové rozhodnutí. Já nejsem proti tomu, aby byla v některých případech dána tato rovnocenost. Musíme nejprve zjistit, jakým způsobem to vnímá naš, náš sektor, zvláště v eh, otázce klimatických změn je zajímavé sledovat, do jaké míry by mohlo být osivo odjenut zajímavé na tomto území. Záleží na, těch, na té poptávce po dodávkách. Musíme také ověřit, jak v, vypadá tato situace, jak vypadá situace, co se týče osiva kukuřice. Také bychom potřebovali dopadovou studii, jak už zaznělo. Musíme postupovat opatrně, abychom nevytvořili nějaký precedens, kdy učiníme krok a takováto opatření tím spustíme i v jiných oblastech. Musíme vždy pamatovat na to, aby to bylo úměrné potřebám sektoru. Myslím, že bychom měli třeba zvážit, eh, jakým způsobem například dovážíme z oblasti Mercosuru. Já bych tedy rád, aby zástupkyně komise dále doplnila, jestli se objevily nějaké konkrétní problémy na Ukrajině, které by mohly uh, způsobit obavy. A jak dlouho to je, kdy byly případné problémy, zda tady byly zjištěny. Jetzt habe ich gar kein Mikrofon mehr, oder? Doch? Tak teď už nemám mikrofon vůbec, nebo ano? Aha, slyšíte mě dobře. Tak panu Olekasovi bylo těžko rozumět, takže to bylo těžko tlumočitelné, předpokládám. Já se pokusím eh, ještě jednou dát slovo paní André, eh, pokud chce krátce odpovědět. Pokud jste něco pochopila tedy z té otázky. Madame André, vous pouvez appuyer sur le ja. bouton. Also, ne, das, das müssen wir äh, im Zweifel schriftlich machen. V případě pochybnosti je potřeba otázku položit písemně, ale slovo dostane ještě jednou paní kolegyně Vrecionová jakožto zpravodajka, aby schrnula situaci, protože v 10.10 .10 musíme končit. Veronika, are you there? Veroniko, jste tam?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 takže spojení s paní Vrecionovou už nemáme. Takže v případě pochybností budeme pokračovat ještě písemně. A nyní tedy končíme dnešní debatu. Aha, tak už ji máme. Tak v tom případě, prosím, Veroniko, máte slovo. Já jsem mi to na chvilinku vypadlo, ale eh, děkuji za slovo. Já jsem velmi pozorně poslouchala eh, celou tu diskuzi. Chtěla bych eh, poděkovat všem kolegům za jejich připomínky. Určitě řada z nich je relevantní, ale také děkuji, nebo především děkuji paní André, zástupkyni Evropské komise, protože si myslím, že dokázala se s většinou těch pochybností a dotazů vypořádat. Takže já bych na závěr se přikláněla proto, aby a doporučuji, doporučuji podpořit tuto, tento materiál a mm, pevně doufám, že se k tomu tak přikloní i většina kolegů. Děkuji. Okay, vielen herzlichen Dank. Dann, äh, Dobře, takže děkujeme moc krát. A tím končíme první část dnešní schůze. Koordinátoři se sejdou v 10.30 a uh, celý výbor se uvidí znovu v 16.45.